Pan przewodniczący. E, Znawiam posiedzenie. Protokol... Dobrý den, zahajuji zasedání, zápis ze včerejšího zasedání je k dispozici. Má někdo nějaké námitky? Pokud ne, tak e, zápis považujeme za schválený. Prvním bodem dnešního programu je hodina otázek s předsedou komise. Rád bych tedy přivítal eh, pana předsedu Jose Manuela Barosa na tomto pravidelném každoměsíčním setkání, kde mu klademe otázky. Pravidla jsou stále stejná. Minuta otázka, minuta odpověď a případně doplňující otázka, ta má 30 vteřin v případě, že tedy někdo z účastníků bude chtít položit takovouto doplňující otázku. Nejprve tedy za EPP položí otázku pan Ioannis Kasulides jménem předsedy eh, tohoto klubu. On behalf of President Dol. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl položit následující otázku. Skupina EPP by ráda znala váš názor na současnou snahu obnovit přímá jednání eh, pro vyřešení palestinské otázky. USA eh, vlastně se přestali snažit eh, přesvědčovat Izrael, aby prodloužil moratorium na výstavbu kolonií na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy. Možná proto, že tato nikam nevedlo. A eh, co tedy EU sama, anebo ve spojení s kvartetem, hodlá učinit pro to, aby jednání pokračovala? Vzhledem ke stávajícímu vývoji, jak máme chápat opakování připravenosti k uznání nezávislého palestinského e, státu, bude-li to třeba. Jaké je vaše posouzení humanitární situace v pásmu Gazy poté, co Izrael v červnu 2010 přijal rozhodnutí e, o uzavření přechodů? Děkuji, řečník byl přerušen. A nyní tedy pan předseda Barosa. Děkuji, pane e, Kasulidisi. Jak víte, EU podporuje obnovu přímých rozhovorů. Ministři na radě vlastně eh, včera řekli nebo vyjádřili politování nad tím, že Izrael nezmrazil eh, výstavbu kolonií, jak to požadovali EU a USA v rámci kvartetu. Eh, já lituji této situace, protože řešení na úrovni dvou států není pouze v zájmu Palestiny, eh, tohoto regionu a mezinárodního společenství, ale samozřejmě také především v zájmu Izraele. Eh, na zasedání ministrů zahraničí včera se eh, dohodlo, že tedy se zvláštní vyslanec USA brzy setká s Catherine Ashton, aby vlastně koordinovali své pozice. EU chce nadále podporovat mírový proces v tomto regionu. Já doufám, že e, kvartet by se mohl trochu oživit tím, že EU bude úzce spolupracovat s USA. Naše zástupkyně Ashtonová tedy spolupracuje s vyslancem USA a také se zúčastní zasedání Arabské ligy tento týden. Potřebujeme skutečně nový impuls, protože Eh, je třeba přesvědčit eh, Izrael o zmrazení té kolony ve spolupráci s USA. Děkuji vám. Děkuji. Ještě jedna otázka, ano? Já se chci zeptat znovu, co se týče humanitární situace pásmu Gazy po eh, otevření uzávěr a také co se děje s desátníkem Geladem Šalitem. Myslím, že ta situace eh, v Gaze není udržitelná, ekonomická obnova je zapotřebí, ale bohužel nevidíme, že by docházelo k zásadní změně politiky v Gaze, kterou eh, Evropská unie po celé měsíce žádá. Proto minulé měsíci, eh, minulé pondělí se eh, Evropská unie dohodla podpořit vývoz z Gazy na žádost premiéra Fajada. Já jsem jej přijal a hovořili jsme o tom. Na Gazu je potřeba se dívat jako na důležitou složku budování palestinského státu. Děkuji. Pan Schulz. Děkuji, pane předsedo Barozo. Ve čtvrtek a v pátek se sešla Evropská rada a já se vás chci zeptat za prvé, e, domníváte se, že takzvané eurobondy, e, které by měly stabilizovat Eh, euro, že eh, k této stabilizaci přispějí a za druhé souhlasíte s paní spolkovou kancléřkou Angelou Merklovou, že eurobondy nejsou zapotřebí, za třetí co připravujete eh, pro případ, že nesouhlasíte s paní euro, Merklovou. To znamená, že byste byl pro eurobondy. Za čtvrté, Eh, jste v kontaktu s panem Junkrem a eh, budete jej podporovat a za páté budete chtít parlament bezprostředně poté eh, v případě, že nedojde k eurobondům, řeknete, jakým způsobem chcete jako předseda reagovat na tuto situaci. Děkuji. Eurobondy jsou zajímavou myšlenkou. Evropská komise už o nich uvažovala v roce 2008 v e, určitém dokumentu, ale v mezidobí a vzhledem e, k potřebě reagovat na tuto eh, krizi jsme vytvořili eh, Evropskou službu pro eh, zahraniční věci a další nástroje, když bude možné, bude možné je rozpracovat jako další alternativy, které také budou účinné. E, momentálně si musíme položit tuto otázku. E, je možné řešit tuto krizi pomocí těchto nástrojů, anebo by bylo lépe otevřít diskusy a dospět e, ke koncenzu? Jak jste správně řekl, nepodařilo se dosáhnout koncenzu k návrhu premiéra Junckera. Eh, my se tedy musíme zaměřit na to, jak dosáhnout koncenzu v eurozóně, protože nedosažení takového koncenzu by bylo velice, eh, by bylo velice škodlivé pro vnímání trhu eh, eurozóny. Takže nedržme se pouze eurobondu, přemýšlejme o tom, co můžeme udělat rychle a účinně. Otázka? Eh, vy jste mi, eh, pane Barozo, eh, otevřel po svém a diplomaticky, ale já se vás chci zeptat naprosto přesně. Pan premiér Juncker jako předseda eurozóny vám řekl, že je potřeba iniciativy Euro, Evropské rady pro zavedení eurobondu. Budete jej v tomto podporovat a budete se snažit přesvědčit paní Merkelovou, pana Sarkozyho, aby se přidali k většině eh, států eurozóny a nebo eh, s nimi budete eh, souhlasit, když oni s tím nesouhlasí, že to nepůjde, protože to jsou dva největší státy. Děkuji. Já budu velice upřímný. Já se v této fázi nedomnívám, že by existovala byť i nejmenší možnost dosáhnout schody na eurobondech. Několik členských států se k tomuto návrhu tváří, eh, staví zdráhavě. Proto bychom se měli snažit dosáhnout maximálně koncenzu za pomoci existujících eh, nástrojů. Já jsem vám, Martine Šulci, řekl naprosto přesně, že vaše eh, myšlenka se mi zdá zajímavá a atraktivní. Komise už v tomto směru několikrát toto navrhla i jeden z mých předchůdců, ale v současné době nejsou podmínky pro dosažení schody. Děkuji, pan předseda Perlštat. Já mám konkrétní otázku, ale eh, vy, pane Barroso, máte právo iniciativy. Vy můžete vůči komisi přijít s iniciativou, eh, co se týče eurobondu. A na to se pan, eh, no, na to se pan Schulz ptal a vy této iniciativy nevyužíváte. To je ten problém. Já mám konkrétní otázku, která se týká absolutoria pro rok 2009. Je tady DOS pro generálního ředitele regionální politiky, cituje jej, 38 ze 79 programů generální ředitelství nemá eh, ujištění o eh, legálnosti a spolehlivosti eh, akcí, které by měly být, které by měly být uhrazeny z výdajů za rok 2009. Z toho vyplývá otázka, kdo je tedy schopen takové ujištění poskytnout a v deklaraci se praví také, že co se týče čtyřiceti zbylých programů, byly také uh, už v časném stádiu uh, odhaleny závažné nedostatky v rámci roku 2009. Takže moje otázka je ta, vzhledem k tomu, že byste měl převzít eh, politickou zodpovědnost za za eh, DAS, eh, jaká, jaká eh, tady bude reakce všech členských států. Vzhledem k tomu, pane Verhofstadte, že jste také se k tomu vyjádřil. Komise už využívá této iniciativy. Vzpomeňte si, že když jsme zahájili tuto, tento systém, já a pan Oli Rehn jsme přišli s těmi zárukami, které šly ve směru vlastně eurobondů. To bylo všechno naprosto odmítnuto. Takže my teď přicházíme s dalšími eh, návrhy, ale není možné znovu oficiálně předkládat eh, stejné návrhy, když se nacházíme v takto senzitivní situaci, že by tyto návrhy naprosto rozdělily eurozónu a celou Evropskou unii. Komise už tyto návrhy na stole měla a byly zamítnuty. Taková je realita. A mimo jiné, co se týče finančních vyhlídek, já už jsem se zavázal, že, navrhu, že navrhnu specifický europrojekt na eurobondy a i když už jsem zaslechl určité negativní eh, komentáře z některých hlavních měst, doufám, že toto bude schváleno. A co se týče další otázky, my musíme chtít více po členských státech, protože, jak víte, s určitými výjimkami čtyř nebo pěti členských států nejsou ochotny eh, vydat tedy své DAS a je tedy pravda to, co řekl generální ředitel, jak jste řekl, že někdy komise vlastně i se všemi nástroji, které má eh, k dispozici, není schopná zapojit eh, dostatečně včas všechny členské státy Evropské unie tak, aby bylo, byly výdaje eh, tedy vydávány na vnitrostátní úrovni v pořádku. Then, oh, yes, okay. uh, it's, um, uh, kolik, uh, Josebův. Kolega Monsieur Barroso, Pane Barroso, vy jste mi řekl před rokem, že během prvního mandátu geneticky modifikované organismy kontaminovali váš mandát a že chcete zpětně dát tuto záležitost členským státům. Před několika dny milion 600 tisíc podpisů z Evropy bylo eh, sečteno tak, aby požadovali nezávislou expertízu. Před několika dny se konala Rada pro životní prostředí, byla odmítnut návrh komisaře Dali. Právní rada a parlament také poskytli negativní stanoviska. A viděli jste skandál v rámci EFSA v souvislosti s panelovými problémy. Víte, že EFSA sama rozhodla že zadá nové linie z hlediska vyhodnocení. Já se vás ptám, jste ochoten jak si eh, revidovat toto stanovisko a pozastavit rozhodnutí do té doby, než tyto linie EFSA budou eh, stanoveny. Potřebujeme nové vyhodnocení podle nových pravidel. A poslední otázka. Jste připraven zahájit novou diskuzi tak, abychom měli nezávislý posudek? Děkuji, pane Bové. Co se týče této iniciativy, víte, že zatím nemáme ještě v platnosti tento nový režim. Samozřejmě, že s velkým zájmem sledujeme všechny iniciativy občanů z hlediska této problematiky. A příslušný komisař mm, přijal představitele této iniciativy, i když formálně ještě neschválil eh, tento typ iniciativy. Co se týče té současné otázky i nadále budeme aplikovat stávající legislativu. Nemáme lepší alternativu než EFSA. EFSA je agentura, která je nezávislá a byla vytvořena právě proto, aby vydávala posudky. Musíme respektovat posudky této nezávislé agentury, která soustředuje expertízy v této oblasti. I nadále budeme dodržovat komunitární právo v této oblasti. Komise nemůže říci, že pozastavuje uplatňování komunitárního práva. Já jsem vám upřímně řekl, že nejsem spokojen s tímto režimem geneticky modifikovaných organismů v Evropě. Není to dostatečně jasné, ale je to režim, který jsem povinen dodržovat dodržovat. Once again. Děkuji. Ještě jednou pan Bové, doplňující otázka. Vaše odpověď je zde. Nicméně byly vypracovány nové směry z hlediska EFSA, mnohem přísnější. Jste ochoten říci, že veškeré nové povolovací řízení zvláště z hlediska kukuřice, musí být přepracovány, revidovány podle těchto nových směrů, které byly stanoveny. My dnes nemůžeme akceptovat eh, posudek na základě starých pravidel. Proto vám jednoznačně kladu tuto otázku a byl bych rád, kdybyste od nuly začal tuto diskuzi, která by normálně měla začít roku 2012. Eh, ta reaktualizace příslušné směrnice by měla být započata roku 2012. Tak jako obvykle bereme v potaz návrhy a nápady nezávislé agentury EFSA. Takže pokud nám nabídne nové směry, tak je budeme studovat velice bedlivě, to vám říkám v tomto stádiu. Ale zatím nebyl změněn právní režim z hlediska geneticky modifikovaných organismů, takže musíme počkat, ale jsme ochotní eh, analyzovat všechny tyto nové směry a to velice pečlivě. Děkuji, pan Michal. Děkuji a nyní pan Michal Kaminsky za ECR. Děkuji, pane předsedo. Od 9. dubna Gazprom a konzorcium Aspri Nord Stream začali vést nebo pracovat na vedení ropovodu. Já nechci hovořit o ekologických aspektech této akce, o tom už jsme diskutovali, ale chtěl bych upozornit na to, že to potrubí se pokládá v blízkosti polského přístavu Svinouště. Pracuje tam mnoho Poláků, celé západní Polsko je postiženo nezaměstnaností a my jakožto Polsko jsme chtěli bilaterálně jednat o využití této pracovní síly. Myslíme, že to souvisí i s konkurenceschopností na druhé straně je německý přístav Rostock. Já bych ale chtěl, aby skutečně evropské přístavy mohly vstupovat do vzájemné konkurence, aby technické řešení jednoho členského státu neblokovalo rozvoj přístavů v jiném členském státě. Děkuji. Já vím, že byly tady určité obavy týkající se omezení přístupu k polským přístavům. Eh, německá, německý báňský úřad eh, vlastně eh, zahrnul do povolení celé této akce i revizi bezpečnosti potrubí na německém území. Polská strana vlastně musela přizpůsobit přístavy kvůli tomu, že tam je třeba vlastně větší hloubka vod. Takže to eh, potrubí bude položeno na mořské dno v délce zhruba 20 kilometrů. Kromě toho analýza německého úřadu vedla k rozhodnutí zvolit alternativní trasu na, po délce 12 kilometrů. Eh, v únoru potom bylo přijato definitivní rozhodnutí Německého úřadu pro loďařství a eh, hydrogeografii byla přijata příslušná opatření pro zajištění neomezeného přístavu k polským přístavům a to i po vybudování potrubí. Je to velice tedy technická otázka, ale takové jsou informace, které jsme dostali. Děkuji. Doplňující otázka. Děkuji vám. Ještě, pane předsedo, vy jste ho- hovořil několikrát o tom, že se snažíte spravedlivě posuzovat členské státy a já doufám, že i moje země se dočká spravedlnosti. Chci upozornit na to, že se jedná vlastně o údaje, které poskytla pouze německá strana. Z těch vy vycházíte ve své zprávě. Já bych ale chtěl, aby se mohli vyjádřit i nezávislí odborníci, i když samozřejmě chci ještě jednou zdůraznit, že doufám, že to budete posuzovat spravedlně. Vážený pane Kaminsky, komise samozřejmě ten vývoj velice bedlivě sleduje. My jsme si vědomi, že ta otázka je citlivá, jak z hlediska ekologického, tak i z jiných aspektů, takže to samozřejmě i nadále budeme pečlivě sledovat. Děkuji a nyní pan Lotar Bisky. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane Baroso, vy jste zareagoval na otázky pana Šulce a řekl jste, že co se týče eurobondů, tak to nebude fungovat z hlediska těchto evropských půjček. Zároveň nám bylo sděleno, že daň z finančních transakcí nebude reálná. Takže další věci se nestaly realitou. Prožíváme třetí rok po finanční krizi. A já se nyní ptám, zda uvažujete a může odsouhlasit navýšení eh, finančního deštníku, jestli je to nové nové opatření. A nebo příští týden zaznamenáme, eh, že zase velké množství návrhů bude odmítnuto z vaší strany. Eh, jsem si vědom toho, kolik peněz stojí toto eh, zdráhání se. Um, one thing I think we have to... Já si myslím, že jednu věc, kterou Evropanům musíme říci, je následující. Když se sejdeme, protože předseda komise je také členem Evropské rady, když se setkáme a hovoříme, tak nehovoříme jenom mezi sebou a nehovoříme jenom z politiky a nebo o ekonomice, ale také hovoříme směrem k trhům. To jsou velice senzitivní otázky a tady eh, musíme se nějakým způsobem eh, držet, co se týče toho, co eh, vlastně, jaké signály vysíláme. Já jsem se snažil odpovědět velice upřímně panu Šilcovi. My vidíme určitý určitá pozitiva v tom návrhu eurobondů, ale je jasné, že není jasný konsenzus. Takže já jsem řekl to, co, jsem, co v této fázi je jasné máme určité nástroje, které, na které koncensus máme, tak, abychom mohli pomocí nich eh, ochránit eurozónu a ty použijeme. Děkuji. Ještě další otázka, ano? Pane Barroso, ještě dodatečnou krátkou otázku. Existují další instrumenty, které jsou součástí této diskuse? Možná jsem špatně informován. Musí se něco udělat. Tady myslím, jsme všichni zajedno musíme minimálně nasadit ty nástroje, které jsou k dispozici. Uh, My hovoříme o řadě otázek a o řadě možných alternativních nástrojů. Na poslední eh, euroskupině se zvažovaly různé alternativy, různé myšlenky. Komise je ve styku se všemi zúčastněnými stranami. Já osobně jsem se radil nejenom s členskými státy, ale i s předsedou Evropské centrální banky, s výkonným ředitelem Mezinárodního měnového fondu a s dalšími důležitými hráči. Ale nemyslím si, že by bylo moudré, jak to bylo někdy v minulosti, činit významná oznámení, která nebudou následována kroky. Teď uděláme pravý opak dospějeme k reálným závěrům, až nazraje čas a komise velice aktivně spolupracuje se všemi členskými státy a i s dalšími institucemi, aby eh, měla eh, tedy účinnou odezvu co nejdříve. Děkuji, pan předseda eh, Nigel Pane barze, nedávná bouře z Wikileaks vedla k tomu, že někteří lidé říkají, že transparentnost je dobrá, jiní zase říkají, že poškozuje mezinárodní diplomaci. Mě pobavil odkaz na vás ve Wikileaks, kde se hovořilo o vašem výletě do Ruska a, do, eh, a o skutečnosti, že jste tam byl ignorován a vylučován a že se na vás Rusové dívají jenom na, jako na oslavovaného úředníka. Mistr, pane Baroso, my jsme o tom už hovořili hovořili. A já znovu zdůrazňuji, že jste nebyl přímo zvolen evropskými občany a proto nemáte vlastně eh, řádnou legitimitu. Je ten důvod, proč eh, vlastně, že jste nebyl zvolen, proč eh, se vám nedostává větší úcty globálně a proč lidé Evropy a v Rusku a jinde a i v komisi vlastně se na vás dívají pohrdavě já nečekám, já nečekám, že eh, byste nalezl eh, schodu názoru z Rusky, protože vlast, eh, z Rusy, protože mluvíte jako oni. Já si myslím, že jsem byl zvolen tímto parlamentem a proto si myslím, že že si zasloužím úctu tohoto parlamentu. A myslím, že 27 demokratických členských států Evropské unie, které se podílejí na volbě předsedy komise, my nejsme eurostátem, Eh, ani vy byste nebyl pro jeden stát a protože nejsme jeden stát jako Evropská unie, nemáme jednoho prezidenta, máme předsedu komise, ať se vám to líbí nebo ne, mně se to mně se to zamlouvá více než vám, ale skutečnost, že jsem byl zvolen tímto parlamentem a je tady také předseda rady, který byl jmenován hlavami států, tak to fungujeme. Toto je demokratický způsob, jak se tedy eh, vypořádat s tím organizačním uspořádáním, myslím, že by stálo za to, aby alespoň tento parlament eh, respektoval vlastně eh, uspořádání Evropské unie. Eh, pane Baroso, to jsem si opravdu užil. To, že jste schopen vlastně se chlubit tím, že jste byl zvolen tajně a že toto představujete jako důkaz demokracie, to je asi to nejzábavnější, co jsem kdy slyšel. Je právem komise navrhoval, navrhovat legislativu, která škodí Evropě. Jsou, myslíte, nějaké okolnosti, pane, eh, kdy by lid Evropy eh, získal právo rozhodovat sám o svých záležitostech? Kolegové, pan předseda, já se omlouvám, říká předseda, pane předsedo Šulci. Pane předsedo Šulci, my bychom rádi pokračovali v našem pořadu jednání. Vážení kolegové, pane předsedo Šulci, jsme v parlamentu a pan Barroso má slovo. Volby byly otevřené a, jak víte, mnozí mají za to, že nejsvobodnější volby jsou takové, kdy lidé mohou hlasovat tajně. Každý poslanec parlamentu. Mimochodem, v totalitárních systémech se tajné hlasování ne, e, neumožňuje právě kvůli tomu, že je tak zneužívána, zneužíván tlak na jednotlivce. A za druhé, co se týče ústavně demokratické teorie, ta e, ta, toto připouští a myslím, že eh, Británie udělala nejvíce pro zastupitelskou demokracii. Je to naprosto legitimní způsob, jak rozhodovat v demokracii, rozhodovat zastupitelsky. Úloha národních parlamentů a i Evropského parlamentu je nesmírně důležitá v demokracii a já si myslím, že takové poznámky proti zastupitelské demokracii nereflektují skutečně demokratické myšlení pakliže jsou vysloveny tímto negativním způsobem. Děkuji pan Andrew Browns, nezařazený. Děkuji. Čína má eh, obrovský přebytek obchodní bilance s EU a Evropa nedokáže, doka- ne- nedokáže eh, Číně eh, dodávat dostatek službě. To přispívá s úmysl- k umělému snižování měny Eh, Číny a ceny Číny jsou eh, tím pádem nižší než evropské eh, ceny a čínské firmy také využívají výsledku výzkumu a vývoje, které sama Čína nepoužívá. Čína má stále bohatší zásoby peněz a evropské země se stávají obětem této nespravedlivé soutěže. Může nás to stát život, živobytí. Evropské země by měly individuálně, tomu by dal přednost, anebo kolektivně chránit svůj průmysl. Proč Evropská komise umožní to, že evropské obyvatelstvo a evropské podnikání trpí tímto nekalým čínským podnikáním? Byli bychom mnohem úspěšnější, kdybychom postupovali kolektivně a ne individuálně. Já eh, nemyslím, že by jednotlivé členské státy měly dostatečnou sílu na to, aby mohly učinit nějaká opatření vůči Číně. Myslím, že Evropská unie kolektivně se může eh, pustit eh, do takového klání s Čínou, také to děláme, ale také víte, že jsme pro spravedlivou soutěž, spravedlivý obchod, proto také, když došlo k dumpingu, tak jsme učinili antidumpingová opatření vůči Číně. Nebylo to jednoduché, protože některé členské státy se postavily proti těmto opatřením, my jsme to ale provedli a hovoříme i o Eh, duš, eh, právech duševního vlastnictví s čínskými protějšky a eh, o tom, jak obchod s Čínou nastavit na lepší, spravedlivější úroveň. Musíme být vůči Číně pevní a chránit své obchodní zájmy. A to bylo jasně řečeno na minulém summitu. Děkuji vám. Doplňující otázka. Pane Baroso, vy jste řekl, že věříte ve spravedlivý obchod, ale spravedlivý obchod tady není. Tady vlastně je, eh, jde o obchod, který je prospěšný pouze pro Čínu. A dokáže komise eh, přesvědčit Čínu, aby vlastně přestala dotovat tu svou výrobu, aby řešila otázku mezinárodních práv duševního vlastnictví, eh, protože vlastně díky tomu HDP Číny je vyšší o, o minimálně o 5%. Nebyl by tedy lepší zcela zablokovat čínské zboží? Komise bude úspěšná pouze tehdy, bude-li mít plnou podporu členských států. My se o to snažíme, opravdu se velice eh, angažujeme v pravidlech reciprocity obecně. To znamená, že chceme, aby trhy zůstaly otevřené. Myslíme si, že to je v našem zájmu. EU je největší vývozce na světě, větší než Čína a je tedy důležité zajistit otevřenost trhů, ale samozřejmě i naši partneři musí respektovat základní pravidla. Pokud jde o směné kurzy, eh, víte, že EU byla na posledním zasedání G20 mezi prvními, kteří se snažili tuto otázku konstruktivně řešit, protože i tato metoda musí být diskutována, pokud narazíme na problémy velké nerovnováhy ve světovém hospodářství. Děkuji. Druhá část této hodiny, to je postup Catch the Eye. Konkrétní dnešní téma je Wikileaks, počítačová bezpečnost. Kolega Carlos Coelho, prosím, máte jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Já tady nebudu komentovat jména amerických diplomatů a nebudu komentovat slabé stránky počítačových sítí. Nebudu po vás chtít, abyste se vyjadřil eh, o vlastně výhruškách eh, životu Assange. Myslím si, že je třeba skutečně eh, se vrátit k otázce počítačové bezpečnosti, která se řešila v roce 2007 v Evropě. Barosová, nebo první Barosová komise se snažila zdůrazňovat eh, transparentnost. Barosova, tam se zda Barosová komise je připravena plně spolupracovat, transparentně spolupracovat s tímto parlamentem. Děkuji. Myslím, že komise se vždy snaží transparentně spolupracovat s tímto parlamentem a bude to dělat i nadále. A pokud jde o komisi, které předsedám, je důležité, aby veškeré vztahy mezi komisí a parlamentem byly opřeny o transparentnost a vzájemnou eh, dobrou spolupráci. Děkuji vám a nyní eh, Edith Herzog. Uh, Pane předsedo, já chci položit stejnou otázku. Evropané eh, jsou závislí na eh, digitálních technologií a je to tak dobře, ale to kritérium, abychom se také na internetu cítili bezpečně, je prioritou a musí být prioritou i pro komisi. Komise by měla přijít s návrhy, na ochranu 500 milionů eh, občanských, eh, eh, evropských občanů. Jaké plány máte na zajištění jak důvěrnosti, tak bezpečnosti? Některé ty otázky je třeba řešit na vnitrostátní úrovni a to, co máme v pravomoci, tady jsme navrhli některá zlepšení v nedávné době. Máme novou legislativu pro přístup k dokumentům, přišli jsme tady s návrhy, komisařské Malstremová a teď eh, je zvažuje parlament a také jsme přišli s návrhy, co se týče počítačové bezpečnosti, protože, jak jste správně řekla, vážená paní poslankyně, jsme stále závislejší na elektronickém prostoru a je důležité, aby v elektronickém prostoru byla i svoboda, ale svoboda odpovědná. Musíme chránit důležitá práva, právo na ehm, soukromí a e, ochrana e, osobních údajů je také součástí těchto práv komise přišla s rozumným návrhem, který je vyvážený a zajišťuje na jedné straně jak svobodu, tak možnost využívání internetu odpovědným způsobem. Thank you. Um, Mr. Graham Watson. Pan Graham Watson. Děkuji, pane předsedo. Předseda uh, komise se vyjádřil k Wikileaks. Já bych se chtěl zeptat, na něco, co existuje, ale Vicky to ještě neprozradila. Pane předsedo, vy jste eh, odpovídal na otázky eh, vydávání emitace eurobondů. Já chápu a sdílím eh, ty obavy vyjádřené tímto směrem, ale nemyslíte, že ehm, schopnost půjčovat, která Eh, existuje eh, díky eh, zdravému managementu eura a vzhledem k tomu, co nám pan Gettinger řekl, kolik peněz je potřeba na zvládání energetiky, investic do ní a tak dále. To jsou miliardy, které jsou zapotřebí k zajištění energetického zásobování Eh, nechcete přijít s návrhy na eh, emitování eurobondů, které by mohly financovat investice do infrastruktury spíše, než že by se tím financovalo současné, současné vývaje, výdaje vlády. Eh, já jsem čekal otázku na Wikileaks a můj názor k tomu jste uh, už uh, vyslechli. Vyslechl. Já jsem přece řekl v té první půlhodině, že uh, E, přijdu e, s návrhem na eurobondy, co se týče projektu eurobondu. Ne kvůli tomu, aby členské státy mohly e, vršit další dluhy, nadměrné dluhy. Dluhů už máme v Evropě příliš mnoho, ale na financování důležitých infrastrukturálních projektů, které právě, eh, kterým se dostane podpora Evropské investiční eh, banky. To máme v plánu a to je také v našich finančních vyhlídkách. Přijdeme tedy s konkrétními návrhy v tímto směrem a pokusme se dosáhnout koncenzu, protože to je jedna z metod, jak vyřešit ten problém. My máme obrovské eh, tedy limity v rozpočtech členských státek a potřebujeme přitom zároveň financovat některé skutečně evropské projekty. Thank you, Mr. Děkuji pan Sven Gigold. No, okay. Uh, Mr. Uh, Romeva Iru... Takže pan Romeva Irueda. Pane předsedo, já mám pocit, že tady v podstatě spíše zabíjíme posla, než abychom se zabývali meritem věci. Problémem Wikileaks je ten obsah, na který poukazuje eh, vy a ministr Moratinos jste mnohokrát eh, popírali určité nelegální praktiky eh, USA a popírali jste, že o nich EU ví a teď je jasné, že, že to EU věděla. A my tedy čekáme eh, skutečně na reakci mnoha představitelů, včetně vás. Já si myslím, že je zcela zásadní, abyste vysvětlil a vyjádřil se k tomu obsahu, který byl zveřejněn. A druhá otázka, která se týká té kampaně proti osobě Juliana Assange on skutečně v současnosti čelí velkým rizikům a na to nesmíme zapomínat. On přece udělal něco, co bylo třeba, to znamená, že na stůl položil pravdu a vy určitě to chápete a my tedy jako celý parlament od vás očekáváme, že se vyjádříte k tomuto obsahu buď zde, anebo v rámci komise, kterou bychom asi měli eh, obnovit, abychom se dozvěděli celou pravdu. Děkuji. Eh, všechny mm, nové zprávy se týkají aktivity členských eh, států a netýká se to komise. Členské státy musí poskytnout veškerá nutná vysvětlení a udělají to tak, protože se jedná o demokratické státy. Já vím, že byly zahájeny některé iniciativy v některých členských státech, aby se vysvětlily některé operace Eh, za které byli obvinováni. Komise udělala vše, co mohla, aby poskytla maximální počet informací parlamentu a evropské veřejnosti. Co se týče zakladatele pana Assange, nemám, co bych k tomu řekl. Eh, byl obviněn, eh, toto obvinění bylo vzneseno v Švédském a zatím byl vydán evropský zatykač který byl zaslán britskými úřady. Ostatně komise eh, do toho eh, nemůže nějak vstupovat. A zdá se mi, že eh, můžeme nyní uplatňovat prezumci neviny samozřejmě. Do té doby, než bude souzen. Děkuji. Co se týče této sítě, musíme říci, že na netu je skutečná válka. O po několik dnů Eh, tady byly prováděny útoky ze strany hackerů vůči podnikům a snažili se rozkládat jejich sítě a ekonomicky postihovat tyto podniky Mastercard, Visa a další podniky musí čelit těmto hackerským útokům. Eh, a samozřejmě, že mnoho uživatelů internetu také sleduje tyto záležitosti, takže to blokuje eh, síť a všichni chápeme, že tady máme co dočinění s velkým problémem z hlediska komunikace eh, s veřejností. Jak to vypadá na evropské úrovni? Máme zde dostatečně zabezpečenou síť, která by mohla jaksi ochránit výměny mezi občany? Myslím, že na to ještě nejsme úplně připraveni a proto komise nedávno předložila návrhy týkající se boje proti takovéto počítačové trestné činnosti. Byla to iniciativa komisařky Malmstromové a nyní tyto návrhy se týkají veškerých typů počítačových útoků. Nicméně, pokud jde o ty počítačové útoky, které vy jste zmínil, USA, eh, jeho ministerstvo ministerstvo zahraničí popřelo, že by dalo nějaké přímé instrukce PayPalu, Visa nebo Mastercard, takže já nemohu se vyjádřit k rozhodnutím těchto firm, zda budou nebo nebudou spolupracovat s Wikileaks. Každopádně komise je každopádně proti jakýmkoliv počítačovým trestným činům. Děkuji, paní Ana Gomez. Pane předsedo, eh, zveřejnění diplomatické korespondence USA, která byla zveřejněna Wikileaksem, eh, byla možná, protože existují trhliny eh, v systému eh, bezpečnosti USA. Existuje zde otevřený okruh distribuce těchto mailů, týká se to také ministerstva USA. Jaké zabezpečení je možné z hlediska mm, výměny mezi námi a USA v diplomatických službách a v otázkách bezpečnosti? Možná by bylo vhodné posílit zabezpečení evropského systému, včetně ESVČ. My se domníváme, že to, k čemu došlo v USA, se může určitě rozšířit a postihnout jakýkoliv e, systém. Žádný systém není stoprocentně uzavřen a chráněn před útokem, e, který může být zahájen. Americký systém podle informací, které jsme dostali, umožňuje stovkám milionů osob mít přístup k naprosto tajným informacím. Ale u evropského systému je nemožné také zajistit stoprocentní ochranu a proto souhlasíme s tím, že budeme spolupracovat s našimi severoamerickými přáteli, abychom posílili zabezpečení našeho systému a budeme uplatňovat zároveň princip základních svobod. Zároveň je dobré zajistit vyváženost mezi těmito dvěma principy obezřetnosti v souvislosti s teroristickými útoky je nutné za každou cenu vyměňovat si velice citlivá data a musíme uplatňovat princip obezřetnosti a princip správné rovnováhy. Děkuji. Paní Sonia Lefano. Presidente, come dimostrano le dichiarazioni degli esponenti di governi di numerosi... Pane předsedo, jak to ukazuje prohlášení představitelů členských států, Vše, co bylo provedeno proti Assangeovi, z hlediska eh, jeho obvinění bylo činěno proto, že jeho společnost odhalila mm, určitá utajená data. Například eh, Clinton žádal na ambasádě v Moskvě, aby zahájila řízení proti Putinovi, proti Berlusconimu. Týkal se to paní Clintonové. Berlusconi je mm, prezentován jako určitý zástupce Putina v Evropě. Je to opravdu nebývalé běsnění proti jednomu člověkovi a proti politice. Již jedinou vadou je, že se tady vlastně učinila určitá odhalení z hlediska těchto stínových hráčů. Je nutné zajistit správné zacházení s Assangem. A chtěl bych vidět, jak se na to dívá komise. Má v úmyslu udělat něco, proto, aby nedocházelo k manipulaci s touto záležitostí v neprospěch svobody vyjadřování, protože internet je demokratickým nástrojem, který musíme hájit. Uh, Já se nemohu vyjadřovat k nějakým konkrétním uh, případům anebo obviněním uh, z trestně právního hlediska. Co se týče obvinění pana Assange tady je obvinění ze strany švédské justice, které teď zvažuje další justice a jak Eh, Švédsko, eh, tak eh, Spojené království jsou tedy starými demokratickými státy a já se nebudu vyjadřovat k takovéto situaci, protože si samozřejmě vážím presumpce neviny a individuálních práv každého. Právě proto se k tomu nebudu vyjadřovat. Co se týče vašeho komentáře obsahu Wikileaks, ani tady si nemyslím, že by bylo správné, abych se k tomu vyjadřoval. Eh, je tady řada komentářů eh, amerických diplomatů, to je jejich zodpovědnost, já se k tomu nemohu vyjadřovat, já vám mohu říci naše stanovisko, nemohu vám vysvětlovat stanovisko Spojených států. Evropské stanovisko je jasné eh, co se týče otázek, které jsme si položili. Já se nebudu teď vyjadřovat k nějakým únikům, ať už to jsou z Wikileaks nebo ne. Děkuji, pan Takis Hadži Giorgio. Děkuji. Domnívám se, že nám eh, vlastně uniká podstata této věci. Eh, mě, na mě působí jedna věc, nevím, jestli je to s vámi tak tak. A sice, že evropské úřady mlčí z hlediska těchto útoků na svobodu vyjadřování i ti tady, kteří obhajují svobodu vyjadřování, tady najednou absentují. Proto chci položit eh, otázku. Myslíte si, že by bylo vhodné využít této záležitosti tak, aby se bojovalo proti svobodnému předávání informací? My stále zdůrazňujeme práva Čínu a da, Číňanů a dalších, používáte internet. A zde jsme svědky skutečné represe z hlediska tohoto práva. Co máme dělat? Co můžete udělat vy? Moje otázka je jasná. Co uděláte pro to, aby evropský občan měl přístup na stránky Wikileaks? La question de fond, de substantive freedom of expression. Uh to je otázka, ke, které, ke kterém jsme se už vyjádřili. Eh, právo na svobodu vyjádření není jenom základním lidským právem, ale je to eh, milník demokratické společnosti. Eh, o tom není pochyb. Za druhou stranu existují eh, informace, ať už soukromé, právní nebo komerční, které jsou senzitivní a které není možné zveřejňovat. Ochrana údajů je také zakotvená v základních právech a pravidle všech členských států, které chrání tyto údaje i ve prospěch veřejného zájmu. A to je naše stanovisko, co se týče svobody vyjadřování a ochrany údajů. Co se týče obvinování konkrétní osoby, já nejsem soud, ani porota a komise se nemá a nebude vyjadřovat ke konkrétním obviněním konkrétního jednotlivce, protože ani komise není soudem a nebude předjímat vinu konkrétního jednotlivce. Děkuji, pan Tunkolam. Eh, děkuji, eh, pane předsedo. Eh, nová, nová koncepce NATO volá po koordinaci vnitrostátních schopností zajistit počítačovou bezpečnost. Jak se díváte vy, pane předsedo, na úlohu Evropské komise ve zlepšení koordinace naší vzájemné provázanosti v oblasti počítačové bezpečnosti a ve zlepšení spolupráce s NATO? Eh, bude se eh, paní Eštonová účastnit řešení otázek počítačové bezpečnosti v rámci eh, politiky obrany a vnějších věcí a Myslíte, že by výzkum mohl nalézt nějaké uspokojivé řešení na evropské úrovni k těmto ohrožením počítačového prostoru? Toto nespadá do pravomoci Evropské komise, to je kompetence paní Ashtonové jako vysoké představitelky a ona vypracovává právě tyto kroky ve spolupráci s našimi hlavními partnery. Na posledním vrcholném setkání s prezidentem Obamou jsme o tomto hovořili. Hovořili jsme o naší spolupráci počítačové bezpečnosti. Je to důležitá otázka nejen pro NATO, ale i pro naše bilaterální vztahy s USA. Na tom pracujeme. Domníváme se, že existují závažné hrozby eh, eh, proti digitálnímu prostředí a i vaše země byla předmětem počítačových útoků. E, znepokoje nás to, budeme to řešit i na evropské úrovni, ale zároveň je to sféra, kde určitou odpovědnost mají i členské státy a vysoká představitelka vypracovává koherentní přístup k řešení počítačové bezpečnosti. Toto úsilí plně podporuji. Děkuji. Pan Derek Vogan. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Myslím, že toto téma má opravdu velkou publicitu v celé Evropě. A jedna z věcí, která lidi znepokojuje, je, co to bude znamenat pro budoucnost počítačové bezpečnosti v celé EU. Já nevěřím, že by mnoho lidí se nějak eh, bojí toho individuálního zapojení, ale bojí se toho, že prostě to bude problém pro celou Evropu. A mě by zajímalo tedy, jakou eh, má Evropa politiku v této věci. Já bych chtěl naléhavě vyzvat komisi, aby do této diskuse zapojilo co nejvíce partnerů, nejenom na úrovni členských států, ale i na úrovni eh, vlád v EU. Počítačová bezpečnost je důležité téma i pro místní a regionální vlády. Děkuji. Plně s vámi souhlasím a to je důvod, proč eh, se tomu věnujeme. EU eh, zaznamenala nedávno počítačové útoky v Estonsku a v Litvě, bylo to v letech 2007, respektive 2008. A denně dochází k tisícům počítačových útoků na evropské instituce a veřejné orgány. Komise na tuto alarmující situaci zareagovala tak, že 13. září navrhla směrnici týkající se útoku na počítačové systémy, e, která vlastně mění e, stávající rozhodnutí z roku 2005. A Smyslem je bojovat proti dalekosáhlým počítačovým útokům, které se zaměřují na EU. Takže my jsme velice pozorní, eh, všímáme si této problematiky, myslíme si, že ta navržená směrnice je dobrá. Je tam řada nástrojů eh, zmíněna jako třeba botnety, které vlastně mají, jejich používání má být trestné. A my se snažíme vlastně i, aby eh, byly vytvořena kontaktní místa, která budou schopně rychle reagovat na naléhavou žádost ze strany členských států. Členské státy také budou mít povinnost schromažďovat a poskytovat údaje týkající se počítačových útoků, včetně útoků na instituce. Děkuji, pan Borgecio. Děkuji, pane předsedo. Reakce na problémy kolem osoby a Assange, jeho uvěznění, to je jakési Pilátovo řešení, takže mám tři body. Jednak eh, je tady určité stíhání této osoby, přestože obvinění je slabé. USA vyvíjí tlak na evropské státy, chtějí vydání pana Assange a přitom se stále neví, o co se právně tento požadavek opírá. Dále se obstavují prostředky občana, který nemůže už dostávat finanční podporu. Evropská veřejnost a všechny statistiky to ukazují, je pro tento princip svobody. Chceme svobodu na internetu a obyvatelstvo si to žádá přes tyto problémy, které tato iniciativa vytvořila. S tím souhlasím. Ale my bychom se rádi dozvěděli od pana Barosa, jaké limity zde platí jaké meze a o jaký základ je nutné se opírat, když chceme obhajovat svobodu vyjadřování. Máme co dočinění s virtuální cenzurou. Cenzura je skutečný problém. Je nutné kontrolovat podmínky a zákazy. Děkuji. Pokud jde o právní informace o tomto případě, já nechci nějak předjímat definitivní Eh, vyústění. Jak už jsem říkal, já nejsem žádný soudce, já nemohu o tomto nějak rozhodovat. Pan Assange byl eh, vzat do vazby britskými úřady na základě evropského zatykače. Eh, švédské státní zastupitelství vlastně požádalo o zadržení pana Assange na základě švédského systému pomocí Interpolu. A to byl vlastně základ na, pro vydání evropského zatykače. Podle rámcového rozhodnutí o evropském zatykači článku 28 8. Osoba která byla zadržena dle evropského zatykače, nemá být vydána do třetího státu bez souhlasu příslušného úřadu členského státu, který tu osobu zadržel. A to samozřejmě znamená, že vzhledem k tomu, že pan Assange byl vzat do vazby ve Spojeném království, tak britské úřady jsou kompetentní proto, aby rozhodly o jeho vydání do Švédska a musí souhlasit i s případným vydáním pana Assange do třetího státu. To je nejlepší další vysvětlení, které mohou poskytnout k těm právním aspektům. A jak už jsem říkal, nehodlám se vyjadřovat k otázce viny tohoto pána. Ludford. Děkuji, paní Sara Ludford. Pane předsedo, pane Baroso, vy jste pronesl různé věci i dnes odpoledne o tom, jak Evropská unie i členské státy respektují eh, právní řád. Ale pokud jde o tuto záležitosti, kde byly důkazy o tom, že zhruba 10 evropských a dalších zemí se podíleli na některém zneužívání, včetně mizení osob a tak dále. Tak vy jste panu Kueliovi odpověděl tak dost nejasně. My si myslíme, že komise a rada nerespektovali článek 6 smlouvy a žádáme je, aby řekli pravdu o tom, co se stalo, aby případně přijali kroky podle článku 7, to znamená sankce za porušování lidských práv. Zatím jsme žádné výsledky neměli a tím pádem se uh, vz, vystavuje Evropa nebezpečí, že bude vypadat pokrytecky. Jak se díváte na možnost stanovení odpovědnosti této spolupráce zneužívání v podzáminkou boje proti terorismu? Pan Wall eh, z Evropské komise vždycky respektoval základní lidská práva, a já odmítám jakýkoliv, jakoukoliv kritiku v tom směru, že komise by se podílela na jakémkoliv eh, zakrývání nějakých porušování základních lidských práv. Evropská komise má čistý štít a jsme připraveni spolupracovat s Evropským parlamentem v plné transparentnosti ve všech těchto otázkách. Jistě existují určité otázky, které spadají do působnosti našich států a ty musí plnit svou povinnost. Komise je nemůže nahradit. Máme smlouvu, máme odpovědnost, máme povinnosti, máme práva. A já vám chci říci jednu věc, že komise naprosto ve všem spolupracovala s tímto parlamentem v plné transparentnosti. Děkuji vám. Děkuji. Pan Franz Obermeier. Tak, Děkuji, pane předsedo. Případ Wikileaks spočívá v tom, že byly publikovány tajné informace. To je vždy nepříjemné pro zúčastněné strany. Eh, zdá se také, že nedošlo k žádnému eh, odpovídajícímu řešení. Na jedné straně dochází k útokům na server Wikileaks, na druhé straně, straně ti, kteří chtějí pomáhat Wikileaks, um, útočí na stránky, jako je třeba stránka Mastercard. Otázka. A bude komise nějak proti těmto lidem postupovat? Vy už jste zmínil aktivitu komisařky Malmströmové. Máte nějaký časový plán, máte nějaké představy? A já žádám o jasnou odpověď. Uh, Plánuje komise konkrétně postupovat proti Wikileaks a řešit um, problematickou otázku předávání údajů do USA? Neplánujeme žádné kroky proti Wikileaks. Za druhé, pokud jde o směrnice, ty jsme předložili, nyní o nich bude diskutovat Evropský parlament. Předložili jsme návrhy na posílení bezpečnosti na internetu. Já si myslím, že pokud chcete detailní odpověď, je lepší, abyste měl briefing na expertní úrovni. Já vám během jedné minuty nemůžu poskytnout konkrétní odpověď, ale moje, moji zaměstnanci, moji spolupracovníci jsou připraveni vám pomáhat a vyřešit s vámi tuto důležitou otázku. Ale není to otázka, kterou by měla řešit komise. Je to něco, co se stalo ve Spojených státech. Samozřejmě to má eh, globální dopad, globální dopad na všechny, kdo používají internet. Je to velice zásadní, důležitá otázka, já ji nepodceňuji. Ale musíme mít jasno v tom, co jsou naše kompetence. A Opět vám nabízím, jako všem poslancům Evropského parlamentu, že vám dáme briefing, pokud jde o technická opatření, která můžeme učinit na evropské úrovni. Poslední otázka, pan Petru Lohan. Domnule președinte Barroso, aș vrea să vă adresez tot eh, referitoare la... Ano, děkuji. Já mám dotaz týkající se toho, co se stalo nedávno, ty útoky proti Visa, Mastercard a PayPalu těmi hackery, kteří chtěli de facto sabotovat jejich ekonomickou aktivitu a způsobili jim ztráty. Tyto útoky vedly k problémům. Vedly k tomu, že některé důvěrné údaje zákazníkům byly vystaveny riziku. Je, je to tak nebo ne? Byly, byla ta, byly tyto údaje zranitelné nějakým způsobem a je možné, že souběžně s těmito hackerskými útoky se tam mohou dostat také hackeři, kteří to chtějí zneužít za účelem vlastního obohacení? Zajímalo by mě, jestli unikly nějaké citlivé informace komerčního typu, zneužitelného typu, jestli máme věci pod kontrolou. A také by mě zajímalo, zda americké a mezinárodní orgány se touto věcí vážně zabývají. Děkuji. Ne, žádné přímé informace o těchto únicích a o tom, do jaké míry byly ve soukromé tajné údaje předmětem toho úniku. O tom žádné informace osobně nemám, nemám s tímto případem nic společného. Ale jedna věc je jistá. Vyvolalo to velké obavy, pokud jde o bezpečnost. Některé, na některých z těchto problémů jsme již pracovali dříve, před případem Wikileaks. A já jsem se s vámi podělil o některé iniciativy komise a na druhé straně Atlantického oceánu se tím jistě také zabývají. Takže z toho vyplývá, že bychom měli spolupracovat na zvyšování kybernetické bezpečnosti, eh, elektronické bezpečnosti při zároveň při dodržování eh, osobních svobod a základních svobod a je jasné, že i soukromí je základním právem. Musíme tudíž vyvážit všechna práva a bezpečnost a to je někdy těžké, ale musíme se o to snažit. Děkuji. Měli jsme 21 kolegů na řečnickém seznamu, pouze 14, na 14 z vás se však dostalo. Je mi to velice líto, ale takové bylo pořadí na seznamu bez jakýchkoliv změn a to je teď konec naší hodinky vy, vymezené pro uh, otázky. Děkuji vám za eh, velice živou a podnětnou diskuzi.